souhlasím. Jsme rádi, že Větnam se angažuje při přijímání závazků a e, dosáhl pokroku ještě předtím, než tyto smlouvy vstoupily e, v platnost. Tyto tlaky ze strany EU nesou ovoce. Byl přijat nový pracovní zákonník loni v listopadu, který e, umožňuje také odborovou organizaci na úrovni firem. Jsou tam nová ustanovení v oblasti oblasti kolektivního vyjednávání a i ratifikace Větnamu. Uh, eh, um, úmluvy eh, Mezinárodní organizace práce. Šest z osmi již bylo ratifikována a další dvě ještě budou do roku 2021-2023. Eh, odstranění dětské práce eh, se daří také podle zkoumání ILO ve srovnání s rokem 2012. To jsou tedy velké úspěchy, ale komise bude dohlížet na provádění smlouvy, aby bylo doloženo řečeno, že skutečně Větnam plní své podmínky. Větnam se zaha, eh, zavázal také k institucionální reformě, eh, umožnění eh, nezávislých organizací občanské společnosti a otázky lidských práv jsou určitě předmětem obav, ale konstruktivní komunikace i v této oblasti je cestou, jak řešit tyto problémy. Paní předsedající, jsem přesvědčen, že tyto dvě dohody budou dobrou platformou pro konstruktivní dialog ve všech oblastech. Na druhé straně, eh, pokud neratifikujeme, tak budeme mít málo možností, jak věci ve Větnamu ovlivnit. A připomínám, že musíme být kredibilní, abychom dokázali, že jsme spolehlivým partnerem. Děkuji mnohokrát a nyní za výbor pro, zahranič, pro zahraniční obchod má slovo kolegyně Vizela Lima. Děkuji vám. Já budu hlasovat pro tyto dohody s Větnamem, protože jsem velice přesvědčena o tom, že skýtají příležitost jak pro občany Větnamu, tak Evropské unie. E, e, samozřejmě je třeba, abychom měli užitek z otevření se jak pro podniky, tak pro evropské investice, ale je také třeba, aby Větnam respektoval příslušné podmínky. Větnamská vláda se tím zaváže respektovat základní práva, ale především také k tomu, že se pravidla budou aplikovat, na což bude také dohlížet společná komise, společná delegace Evropské Evropského parlamentu a Větnamu. Je třeba, aby tady byla dodržována základní práva a svoboda eh, vyjadřování. Větnam se musí účastnit dialogu Evropské unie o základních právech a svobodách občanů protože běžně se takovýchto jednání nezúčastňoval. Je třeba, aby došlo pokroku v této oblasti. Děkuji vám. Děkuji a za výbor pro rozvoj má slovo kolega Tobé. Eh, volný obchod je jedním z nejlepších nástrojů, jak lidé, lidi vyvést z chudoby. To bylo historicky do, dokázáno. Tato dohoda zajišťuje, aby se Vietnam vydal na cestu inkluzivního růstu. FTA nastavuje vysoký standard, protože je to všestraná smlouva s rozvojovou zemí. Jako předseda eh, výboru pro eh, rozvoj jsem rád, že tady je určena kapitola udržitelnému rozvoji, kterou je třeba účinně implementovat. Vítám také harmonogram, pokud jde o ratifikaci těch klíčových úmluv eh, Mezinárodní organizace práce a vyzývám, aby obě strany využívaly ustanovení smlouvy, která směřují k posílení lidských ochrany ochrany lidských práv a udržitelných eh, cílů. Vyzývám také komisi, aby spolupracovala s neziskovým sektorem, aby byla posílena ochrana životního prostředí a práv eh, zaměstnanců. Tak tímto také dám vyslovuji souhlad eh, této smlouvě. Děkuji za výbor pro rybolov má slovo kolega Bartolo. Cari colleghi, Vážení kolegové, tato dohoda o volném obchodu s Větnamem eh, obsahuje také dohodu o rybolovných výborech. Ve výboru pro rybolov jsme vypracovali stanovisko, nechtěli jsme jenom pasivně přijmout tuto dohodu a chtěli jsme přispět k rozpravě v parlamentu. A chtěli jsme tak trochu pozvihnout výši lačky. Větnam se snažil, aby se přizpůsobil našim standardům u libolovných produktů a ukázal, že i do budoucna se snaží zlepšit situaci v této oblasti. Ale nemůžeme popírat, že tady ještě existují mezery, zejména co se týče nelegálního rybolovu. Ve výboru pro rybolov jsme požádali, aby Evropská Komise dávala pozor na to, aby Větnam pokračoval ve svých snahách a aby se také využila veškerá opatření v případě, že Větnam nebude dodržovat podmínky pro trvale udržitelný rozvoj. Děkuji. A teď má slovo za EPP kolega Winkler na minutu a půl. Much, madam chair, honorable... Uh, Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, vážený pane komisaři. Vyjednávání mezi Evropskou unií a Vietnamem začalo v roce 2012. První část byla přijata v roce 2015, potom eh, znovu otevřena 2019 a dojednána. Za těch osm let došlo k výraznému pokroku ve Vietnamu ve všech oblastech, včetně udržitelnosti ochrany životního prostředí. A eh, hráčem v těchto změn stranách je Evropská unie. Eh, pokud eh, budeme provádět tuto smlouvu nebo obě tyto smlouvu, to eh, pozitivně motivuje větnamské úřady a větnamskou vládu. Nedávno jsme dostali plán k poradní skupině v oblasti pracovního zákonníku a vznikla také společný meziparla, meziparlament, kontaktní výbor mezi větnamským parlamentem a tímto parlamentem na dohled. Otázka udělit či neudělit souhlas eh, není ta správná eh, otázka, kdybychom odkládali eh, ten odkládali, není to jaksi příhodné, není to prospěšné té situaci. Naopak udělit souhlas je souhlas, který je volbou 21. století jako stín stínový eh, zpravodaj jsem pro odsouhlasení a přijetí této smlouvy, abychom dosáhli udržitelnější budoucnosti. Děkuji. Děkuji a za frakci SAD kolega Lange na 2 minuty 30 vteřin. Děkuji, paní předsedkyně. Billy Brandt před 50 lety vyvinul koncepci změna prostřednictvím přiblížení, tak, aby se mohlo spolupracovat se zeměmi, kteří mají zásadně jiné názorové pojetí, aby se s těmito zeměmi mohl vést dialog a takto se a diskutovat s nimi o zlepšení situace lidí, kteří v takovéto zemi žijí. A já si myslím, že přesně toto je správná cesta i v rámci našich vztahů s Větnamem. Musíme se pokoušet prostřednictvím dialogu dosáhnout zlepšení situace lidí, kteří ve Větnamu žijí. Právě s Větnamem, se zemím, se kterým obchod máme. Tady já jsem přesvědčen, že mnozí z vás, eh, kolegové, mají na sobě šaty z Větnamu, boty, Veškeré smartfony eh, od Samsungu pocházejí z Větnamy. I tablety této firmy jsou z Větnamu. A milí kolegové, já bych si přála, abychom tady měli pravidla, aby ta produkce byla v pořádku, co se týče standardů, co se týče používání chemických látek, ale zejména co se týče práv pracujících. A vážený pane komisaři, při veškerém respektu veškeré tyto vymoženosti prosadil Evropský parlament. Evropský parlament intenzivně vyjednával, já jsem hrdý na Evropský parlament, že jsme využili možnosti, které máme a prosadili jsme, že eh, ratifikovali a implementovali zásadní normy MOP. Také jsme prosadili zásadní plán implementace, který bude Mezinárodní organizace práce kontrolovat. Toto jsme prosadili. Prosadili jsme že ta Domestic Advisory Group eh, bude eh, vlastně mm, se sestávat z zástupců nezávislých eh, organizací občanské společnosti. Tímto jsme rozšířili prostor pro občanskou společnost. Snažili jsme se tedy o zlepšení lidskoprávní situace poprvé v rámci lidskoprávního dialogu pod bílou pro lidská práva Evropského parlamentu Bydl zaintegrován. Něco takového jsme tady ještě nikdy neměli. A rovněž jsme také zajistili spolupráci obou parlamentů při implementaci dohody. Z tohoto pohledu my jakožto parlament můžeme být hrdí na to, že jsme toho dosáhli, ale milí kolegové, říkám také, práce začíná nyní. Musí, budeme muset i nadále bojovat za to, aby ta dohoda skutečně zlepšila situaci lidí přímo na místě, takže naše práce teprve začíná. Děkuji a nyní má slovo kolegyně Kars pro na dvě minuty za frakci Renew. Pane, paní předsedající, pane komisaři, Evropa eh, hájí volný obchod a zítra můžeme dosáhnout historického úspěchu. Toto jsou nejambicioznější smlouvy, které EU kdy s rozvojovou zemí vyjednala. Tyto smlouvy budou znamenat eh, ekonomickou nebo hospodářskou situaci výhodnou pro obě strany. Eh, my jsme s Větnamem, EU je s Větnamem již důležitým obchodním, v důležitém obchodním obchodním partnerství, které bude pokračovat bez i bez těchto smluv, ale s těmito smlouvami bude předvídatelnější a rovnější a bude prospěšnější klimatu i lidem. Během vyjednávání eh, eh, Větnam zlepšil své, svoji situaci výrazně. Šest z osmi eh, úmluv MOP bylo přijato, znížena byla dětská práce. Víme, že se ozývají hlasy, které volají po odkladu základu hlasování zítra, protože eh, ta demokratická situace v Větnamu není dostatečně silná, ale ten pokrok byl výrazný i v oblasti posilování demokracie a lidských práv. Je potřeba si klást otázku, chceme mít lepší eh, možnost podporovat demokracii v takové zemi bez té smlouvy. Buď, nebuďme eh, reformisté, nebuďme bojovní, bojovníci za svobodu, které, kdy se prosazujeme eh, jako nějaká vnější síla. Chceme mít takové smlouvy, které jsou platformou pro demokracii. Minulý týden pod dohledem parlamentu se, uká- se objevily pozitivní si, si signály. využijme eh, eh, ten, tu období na monitorování, abychom, abychom sledovali lidská práva ve Vietnamu. Děkuji. A nyní za frakci ID má slovo kolega Lančíny za minutu 30. Děkuji vám, paní předsedkyně. Před jakýmkoliv obchodně technickým hodnocením musíme si uvědomit, že Větnam je represivní stát. Komunistická moc má tady absolutní, absolutní svrchovanost a kontrolu a neexistují svobodné sdělovací prostředky. Nelze kritizovat vládu zevnitř, jinak je člověk okamžitě vržen do vězení. Vše kontroluje stát existuje celá řada povinností eh, pro větnamskou vládu, ale tady nejsou stanoveny žádné lhuty. Jedná se pouze o prohlášení o úmyslu, ale myslím si, že je to velice naivní. Evropská unie eh, sama ukládá celou řadu povinností svým vlastním členským státům a přitom ve Větnamu se vyrábí elektřina z uhlí a Eh, výroba z uhlí, elektřiny z uhlí se má snižovat v Evropské unii. Eh, do roku 2030 se mají tyto elektrárny v Evropě zavírat, ale jedná se také o čistotu vod. Eh, to je ohrožení. Podívejme se také na moře. Větnamská rýže by měla být vyvážena do Evropy asi 80 tisíc tun a to by pro Kambodžu zase znamenalo nebezpečí. To ukazuje, že komise vůbec není citlivá vůči jiným státům. A pak se ještě jedná o otázku ochrany duševních práv, autorského práva. Ve, Větnama, ve Větnamu eh, zatím něco takového v podstatě nefunguje a to by mohlo stížit situaci našich podniků. Na to nezapomínejme, až budeme hlasovat. Nelze nedodržovat naše hodnoty, které platí pro Evropu. A ty bychom měli vyžadovat a nejenom v našem hospodářském zájmu. Děkuji mnohokrát. A nyní za zelené kolega Brikmo, dvě minuty a půl. Poté, eh, co eh, jsme hlasovali o jiných dohodách, jedná se tady o významnou dohodu. Komise tady eh, vydala řadu prohlášení. Vaše zpráva Eh, týkající se lidských práv ve světě. Eh, o tom jsme hlasovali minulém roce a také Green Deal, které se to projednávali, odsouhlasili. Větnam se angažoval ve svém reformě sice a také ve vydání nového zákonníku práce, ale proto, aby se dosáhlo svobody vyjadřování, svobody združování, eh, je zapotřebí prosadit ve Větnamu novelu trestního zákonníku. Je třeba o tom jednat se větnamskými orgány. My jsme žádali o ratifikační proces proto, abychom mohli spolupracovat s Větnamem. Ale pane Lange, Větnam vlastně nechtěl reagovat na náš požadavek. To znamená, dnes reformy, které požadujeme, se tam nedoko- ne- nekonají, protože tam platí ten starý trestní zákonník. A je třeba tázat se, v čím zájmu, pane Oganeský, v čí zájmu, pane Burža, má být prosazena tato zpráva, protože se ukazuje, že to stíží, zhorší naši obchodní rovnováhu. Eh, podívejme se na oblast textilu, rýže eh, a ještě horší je, že větnamské orgány stále ještě vězní nezávislé novináře. To znamená, že také omezují svobodu tisku pro naše shromáždění si musíme uvědomit, že už jsme na to upozorňovali. A co se týče Green Dealu, ano, my vlastně tady eh, budeme, dáme eh, určitý užitek a prospěch zemi dohodou o volném obchodu, přitom oni trvale porušují pravidla, která by měla být v této oblasti dodržována. Podívejme se tedy na tuto situaci, kterou sledujeme už od zaváčku. My tady pokračujeme, jako by se vůbec nic nestalo. V posledních týdnech se stejně tak jako já dostala výzvu, desítky nevládních organizací, odborů, občanů, kteří tedy si nestojí za tím, co vy tady dnes prohlašujete. Podívejme se, jak se zhoršila v posledních měsících a v posledních dnech situace s lidskými právy ve Větnamu. A já si troufnu očekávat, drazí kolegové liberálové,

vyhrají spojené státy nebo čína ale my z toho rozhodně profitovat nebudeme. děkuji. Děkuji a nyní kolega za GUE e na minutu 30. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je třeba, abychom prohloubili partnerství s Vietnamem? Ano, rozhodně, na tom se všichni shodneme. E, musíme jít nutně cestou dohody o, o volném obchodu? Ne. A to je ta debata mezi náma. Vy máte pocit, eh, magickým způsobem smýšlíte, že dohoda o volném obchodu vše vyřeší, ale tak tomu není. Já tady nestílím optimismus komise, že říká, že je to dohoda win-win pro nás. Momentálně tady vidíme ten deficit obchodní bilance 30 miliard EU vůči Větnamu a komise nám říká, že za 10 let to bude 40 miliard. Kdo to zaplatí? Eh, určitý počet evropských pracovnících eh, v těch nejzranitelnějších sektorech, jako je například textil takže my si asi uděláme z Větnamu takový velký, takovou velkou dílnu pro eh, celý svět, takže tady je jasné riziko delokalizace a bude to vhodné pro Větnam. Vy říkáte, že ano, že přijali ty konvence MOP, ale podívejte se, jak to fungovalo v Nižní Koreji. Slíbili mnohé, ale nikdy to nedodrželi. Takže mám pocit, že je to tady buď velká naivita, anebo skutečné pokrytectví, zejména v oblasti lidských práv. Vy si asi těžko nemysl- nemůžete myslet, že větnamská strana tady splní veškeré naše požadavky tam, co se týče například svobody tisku, tak jsou na úplném chvostu všech zemí na celém planetě. Podívejme se, my tady chceme k zelený díl reagovat na klimatické změny a zároveň děláme business as usual v rámci toho, že přijímáme dohodu o volném obchodu, která je stejná jako ty ostatní a nechrání životní prostředí. Nejde cestou udržitelného rozvoje. Děkuji mnohokrát. To ukončuje kolo řečníků za politické skupiny a nyní dávám slovo dalším řečníkům, ale prosím pěkně dodržujte eh, řečnickou dobu. Teď má slovo kolegyně Begina. Kolegové, pane komisaři, eh, pokud stra, obchodní strategie Evropské unie byla, byla, když byla odhlasováváno, tak se eh, volalo po smlouvách, které budou mít velkou přidanou hodnotu. A bylo to vyslyšeno. Větnam je novým tigrem, 7% eh, nárůst HDP, roste bohatství, zvyšuje se spotřeba evropských chemických eh, výrobků ve Větnamu. Eh, s tímto smlouvou, s důsledku této smlouvy klesnou celní tarify na nulu a bude zároveň chráněno geografické označení eh, produktů. 38 z nich 22% jsou italské výrobky, což je velmi důležitý vývoj pro samotnou Itálii. Pokud jde obchod, o obchod s Itálií, ten výrazně na narostl vývoz o 12 každoročně každoročně roste a e, ty kvóty e, mezi vývozem a na e, dovozem vzrostly o 3,7 miliardy, což je nejvyšší z jakoukoliv azijskou zemí. Poptávka po italských výrobcích je velká, zejména v oblasti modního průmyslu 65 milionů a také produkt, výrobky potravinářské a strojírenské nízké, takže tato smlouva je velmi pozitivní, ale je tady problém, který souvisí se situací lidských práv ve Větnamu, která se nevyvíjí dobře. Existují různé předpisy, které nebyly přijaty a které se týkají ochrany lidských práv a tato konkrétní smlouva se bude muset, bude muset situaci změnit. My budeme eh, hlasovat pro zítra, pokud se bude hlasovat, ale já jsem pro odklad tohoto hlasování. Chtěla bych, abychom nechali větnamským eh, kolegům čas, aby dokončili demokratickou reformu a, eh, a eh, měli bychom jim jasně dát najevo naší dobrou vůli. Myslím si, že to je důležité, že je pro nás důležité, abychom Větnamcům dali prostor na to, aby situaci zlepšili. Není pochyb o tom, že naši přátelé ve Větnamu jsou skutečnými přáteli udělali, ale bez pochyby je třeba zlepšit situaci v oblasti lidských práv. Kolega Hansen, prosím, děkuji. Americká vláda tvrdí, že právo silnějšího bude hlavní model v obchodu v 21. století. Zítra, dámy a pánové, můžeme prokázat opak. Měli bychom celému světu ukázat, že naše závazky ve prospěch spravedlivého obchodu se opírají o jasná pravidla Větnam je rozvojovou zemí, ano, samozřejmě prochází eh, ekonomickou modernizací, modernizací sociálního odvětví. Ta modernizace ještě není hotová, nicméně ratifikace dohody neznamená, jak to zdůraznil správně pan Bert Lage, že bychom tím dialog ukončili a neznamená to ani, že budeme zavírat oči před eh, situací lidských práv ve Větnamu a ani to neznamená, že bychom větnamské vládě dali nějaký biankošek náš předseda Sasoli a Brit Hanson eh, také o tom dnes hovořili. 45 let po konci větnamské války, 30 let po zahájení diplomatických vztahů eh, bychom měli tedy podpořit tento souhlas, který nám umožní zintenzivnit konverzaci s našimi větnamskými partnery. A tentokrát budeme k tomu mít i opravdové páky a důvěryhodné platformy. Tento parlament požadoval vznik smíšeného výboru, to se podařilo a tento výbor právě umožní vyvíjet tlak, tak abychom podporovali socioekonomické změny a zlepšení života všech Větnamců. Děkuji. Děkuji vám a slovo má nyní paní kolegyně Toja na jednu minutu. Děkuji. Tato dohoda může přinést několik výhod pro eh, ekonomické i italské, no, evropské i italské hospodářství, protože Itálie vyváží do Větnamu. A jsme si eh, tohoto vědomi, je to důležitý faktor, nicméně nemůžeme zavírat oči eh, před ještě kritickou situací v této zemi z hlediska lidských práv, z hlediska práv odborářů, politických svobod, politických vězňů. Já bych to chtěla i nadále zdůrazňovat a je třeba, aby tomu věnovala pozornost komise. Pane komisaři, mohlo byste mě prosím poslouchat, když se na vás obracím? No tak vám to asi napíšu, protože je třeba, aby pokud jde o rozvojovou spolupráci, vzniklo něco konzistentního. Musíme se soustředit eh, i na nucenou práci dětí, práci žen v nepřijatelných podmínkách. Není to chybou jenom Větnamu, je to celosvětový řetězec, kdy některé země eh, vlastně tlačí na nízkou cenu a pak toto vzniká já jsem ráda, že naše skupina eh, přispěla eh, k tomuto textu mnohého dosáhla, ale měli bychom možná mít ještě i další požadavky týkající se třeba práce dětí. Budeme tedy monitorovat tuto smlouvu a doufáme, že tomu komise bude věnovat pozornost. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo paní kolegyně Hán na jednu minutu. Děkuji, Frau Präsidentin. Let's be clear v jedné věci musí být jasno. Větnam je komunistická země, není to demokracie. A obchodní dohoda z ní přes noc demokracii neudělá. Ale dohoda posílí hospodářský rozvoj, pozvedne lid z chudoby a dá lidem více práv a větší ochranu. Nový zákonník práce zejména ochraňuje zranitelné skupiny budou povolené odbory a bude následovat svoboda schromažďování. Zvýšená transparentnost a pozorování mezinárodního společenství budou mít velký potenciál pro lepší ochranu lidských práv. S Větnamem už obchodujeme. Nejde o to, jestli chceme nebo nechceme obchodovat. Jde o to, abychom vylepšili okolnosti. Vyšleme tedy silný signál, že chceme spolupracovat s celým regionem ASEAN, chceme eh, poslat signál reformním silám které věří ve spolupráci s Evropskou unii a nedávejme prostor těm, kteří eh, chtějí propojit obchod a hodnoty jako Čína. Takže podporme tuto dohodu, podpořme dohodu, podpořme větnamský lid v jeho rozvoji. Děkuji. Děkuji a nyní pan kolega Živán na jednu minutu. Prezident. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, Nebudeme hlasovat pro smlouvu, kterou nepovažujeme za prospěšnou pro EU, pro Francii ani pro Větnam. Celé roky poukazujeme na ekologickou eh, pomílenost dodavatelského řetězce, kdy se zboží třikrát točí kolem planety. Už celé roky zdůrazňujeme nebezpečí strategické závislosti na zdrojích, které se nacházejí tisíce kilometrů daleko, eh, v místech, kde nemáme vůbec nic pod kontrolou. A také celé roky poukazujeme na vměšování do vnitřních věcí suverénních zemí eh, pod záminkou dohody o volném obchodu. A proto my nepodpoříme tuto smlouvu. Myslíme si, že 21. století otáčí stránku v historii volného obchodu a globalizace. Myslíme si, že 21. století bude stoletím relokalizace, bude to zdůrazňování průmyslové eh, autonomie jednotlivých národů, jejich nezávislosti. A hlavně se domníváme, že 21. století bude stoletím ekonomického vlastenectví a my si přejeme, aby Větnam i EU pracovali na své nezávislosti a na svých strategických svobodách. Děkuji, nyní má slovo paní kolegyně Kavacíny na 1 minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Tento parlament v listopadu rozhodl, že pařížská dohoda by měla být zakotvena ve všech kapitolách našich obchodních dohod. A tento parlament rozhodl v prosinci, že veškeré naše obchodní dohody musí vynucovat environmentální a sociální standardy. A tento parlament se má také za předního aktéra v oblasti lidských práv. Ale přitom většina v tomto parlamentu je připravená odhlasovat investiční a obchodní dohodu s Větnamem v situaci, kdy se lidská práva ve Větnamu zhoršují a počty politických vězňů stoupají od roku 2016. V situaci, kdy občanská a politická práva se automaticky narušují, potlačují a v situaci, kdy dohoda, kterou máme před sebou, stále neobsahuje vynutitelné sociální a environmentální standardy. A nejenom sociální demokraté v tomto parlamentu vždy předstírali, že toto je červená linie. Já to chápu tak, že v parlamentu je většina, která chce, aby obchod byl udržitelnější a lepší pro planetu, což je dobře. Ale vážení kolegové, děláme ze sebe hlupáky, pokud potom při první příležitosti ustupujeme a necháme projít obchodní dohodu, která neodpovídá naší zelené dohodě. Já vás dnes vyzývám k tomu, abyste řekli ne této dohodě. Požádejme komisi, aby znovu vyjednala a aby ta větnamská dohoda odpovídala zelené dohodě a vyšleme silný signál větnamské vládě, aby vylepšila devastovanou situaci v lidských právech, než posvětíme tuto dohodu, ale ne potom. Děkuji. Děkuji a mohu požádat kolegy, pokud si potřebují o něčem popovídat, aby to nedělali takto hlasitě. Děkuji. A slovo dostává kolegyně Aguilar na minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Už jsme to slyšeli dnes ráno. Obchodní dohoda s Větnamem půjde ve prospěch různých odvětví EU. V oblasti potravinářství je to maso, víno, sír například. Nicméně je opět politování hodné, že komise nechce chránit některá citlivá odvětví, jako je odvětví rýže. Ve Větnamu jsou nejnižší ceny rýže v celé jihovýchodní Asii a je přímou konkurencí odrůd ze Španělska a z Itálie. Španělští čeští pěstitelé rýže jsou opravdu pohoršeni touto dohodou a tím, jaké to bude mít dopady na odvětví, které už tak je v krizi. Otevření hranic může znamenat nenapravitelné škody pro evropskou produkci a nevím, proč tam tedy není ochrana doložka, jako je se zeměmi eh, Myanmar nebo Kambodža. Myslím si, že EU tady se dopouští velké chyby a neuvědomuje si, jaký e, tento vývoz může mít vliv na odvětví rýže v Evropě, které má přitom klíčovou úlohu v hospodářství i v ochraně zeměpisných oblastí s vysokou ekologickou hodnotou. Je třeba vyžadovat od evropských institucí, aby prováděly studie dopadu a aby prováděly nezbytné kroky k uplatňování e, účinné ochranné doložky. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Sinčič na 1 minutu 30. Děkuji. Z mnoha důvodů by tato dohoda měla být odmítnuta. Mimo jiné, eh, tyto dohody eh, byly sepsány v zájmu korporací. Chtěl bych zmínit tři věci. Za prvé, eh, dohoda udílí zvláštní práva investorům. Teď hovořím o mechanismu řešení sporů. A to v tom smyslu, že eh, arbitrážní soud, který má mít tyto spory eh, v kompetenci, je nějaký vzdálený, není to místní soud. Abych uvedl příklad eh, tohoto ústupku, tak například v, některý, v některých regionech, například u nás v Dubrovníku, pokud by z, z, zahra, za, za, jeden zahraniční investor prohrál u všech našich soudů a potom se odvolal na jiný soud, který byl daleko a tam se povedlo vyhrát. V podstatě jsme tedy v situaci, kdy eh, korporace dostávají přednost před místními zájmy. Jen si to představte, jak by to vypadalo v určitém regionu ve Větnamu, který je chudý a nemá prostředky na to, aby bránil své zájmy. Jak by takovýto region dopadl, jakmile by eh, multimilionová dolarová společnost se pokusila vnutit mu své zájmy prostřednictvím arbitrážního soudu, který nemá žádný zájem na místním obyvatelstvu. Paní předsedkyně, pane komisaři Hogané, vážení kolegové, Větnam je po, Singapurem, nej, po Singapuru nejdůležitějším obchodním partnerem EU v jeho východní Asii. Touto dohodou zrušíme téměř všechna cla a dáme evropským podnikům přístup na trh s téměř 100 miliony spotřebiteli. Je to trh, kde rychle roste střední třída a zvyšuje se e, kupní síla. Znamená to netušené možnosti pro asi 600 švédských firm od Malme na jihu až po Wilhelmínu na severu, které do Větnamu exportují. Také je to velký potenciál pro všechny, kdo z Větnamu dovážejí. Já doufám, že nyní bude pro mnoho firm ještě jednodušší začít obchodovat s tímto velkým trhem. Já jsem se účastnil delegace Evropského parlamentu do Větnamu loni na podzim a všichni, s kterými jsme se setkali, ať už to byli eh, straničtí ministři nebo lidskoprávní aktivisté, průmyslníci, eh, humanitární organizace nebo Mezinárodní organizace práce, tak všichni nás vyzývali, abychom tuto dohodu ratifikovali. Export EU do Větnamu by měl vzrůst o 16%, což je dobře pro pro švédské firmy a evropskou konkurenceschopnost, je to dobře pro růst, pro pracovní místa a pro podnikání. Proto budu hlasovat pro tuto dohodu. Děkuji vám a nyní bude mít slovo pan kolega Glucksmann na jednu minutu. Vážení kolegové, vyhlásili jsme stav klimatické nouze, schválili jsme zelenou dohodu, je tomu eh, pouze měsíc. A zítra po nás chcete co? Abychom odhlasovali dohodu o volném obchodu, jako kdyby se nic nedělo. Tato dohoda v rozporu s našimi sliby, které jsou černé na bílým v usnesení k zelené dohodě, neobsahuje žádný závazný mechanismus ohledně kapitoly o udržitelném rozvoji. A vystává před námi jasná otázka. Ehm, mají naše vlastní slova vůbec nějakou hodnotu? Milí kolegové, Větnam, Větnam zavírá ekologické aktivisty, odboráře, obhájce lidských práv, například pan Čedung byl uvězněn jenom proto, že nám napsal dopis, v němž žádá, abychom tuto dohodu neschválili. Pokud vaše slova nemají žádnou hodnotu, tak alespoň by měla mít hodnotu ta jeho slova. Neschvalujte hodnotu, dokud je, eh, dohodu, dokud je ve vězení. Vážení kolegové, je tady eh, opravdu něco víc než ten bůh obchodu. Stojí tady naše budoucnost, naše principy a zítra to budete moci ukázat. Merci. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Vedren na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající, vážený pane komisaře, vážení kolegové. Větnam je naším druhým největším eh, obchodním partnerem v jihovýchodní Asii a EU bude mít mnohé výhody z této dohody. Ano, dohoda umožní chránit 169 zeměpisných označení, z e, nichž 36 je z Francie. Naše podniky budou moci vyvážet bez cel. Budeme mít lepší přístup k veřejným zakázkám. E, to jsou výsledky ofenzívy z těchto jednání, ale situace lidských práv je stále znepokojivá. E, je tam mnoho politických vězňů, novinářů, kteří jsou zadržováni i přes výzvy EU k jejich propuštění. Sice se dosáhlo pokroku s ratifikací mezinárodních umluv, ale musíme být neústupní, pokud jde dodržování kapitoly o udržitelném rozvoji. Naše obchodní politika se musí řídit našimi hodnotami a lidskoprávními věcmi. Nicméně ratifikace této, této dohody není účelem Eh, osamoceným. Vše bude záležet na provádění eh, této dohody v dnešním mezinárodním kontextu, který je poznamenán obchodní válkou. Děkuji a slovo má pan kolega Hajder na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já eh, rovnou na úvod řeknu, že budu pro tuto dohodu. Já jsem z principu zastáncem volného obchodu. Volný obchod vždycky přináší zisky oběma stranám a právě tak je to motor růstu což se týká zejména vazeb mezi Evropou a jihovýchodní Asií. Větnam je nesmírně dynamická země v dynamickém prostředí a ekonomický růst Větnamu je konstantně nad 5% od 90. let a právě tak infrastruktura eh, byla velmi posílena a dovystavěna v posledních letech a kromě toho je Větnam nesmírně zajímavý jako exportní země pro východní Evropu. To, eh, pardon, pro Evropu. To všechno zní pozitivně, ale já bych chtěl upozornit i na negativní stránky. Eh, kritičtí novináři, lidskoprávní aktivisté a menšiny jsou potlačovány socialistickým režimem a eh, umírají za nevyjasněných okolností. Proto nezbývá než doufat, že touto dohodou o volném obchodu eh, přispějeme i k tomu, aby se situace lidských práv ve Větnamu zlepšila. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Žado na jednu minutu a půl. Merci. Děkuji vám, paní předsedající. Vážení eh, kolegové, co jsme všechno neslyšeli v kampani před volbami do Evropského parlamentu? Konec s dohodami o volném obchodu, eh, které dávají právo nadnárodním firmám na úkor států, životního prostředí, ochrany zdraví nebo sociálních práv. Je konec s dohodami o volném obchodu, eh, které přispívají ke klimatické deregulaci, především kvůli odlesňování. Je konec s dohodami o volném obchodu, obchodu, které útočí na biodiverzitu, například eh, mm, formou nezákonného rybolovu, konec s dohodami o volném obchodu, které jsou v rozporu s demokracií a s osobními svobodami. No a teď přichází první dohoda a všechny ty skupiny, sociální demokraté, Bernd Lange, liberáři, eh, liberálové, Amáš, konzervativci, vy všichni podporujete dohodu o volném obchodu, která je v rozporu s prohlášeními a závazky Evropské komise v oblasti zelené dohody, evropských hodnot a eh, regulované globalizace. Jakoby náhodou tato rozprava navazuje na rozpravu o Brexitu, e, ale nepochopili jste, že právě hlasování o Brexitu bylo takové, jaké bylo, protože jsme e, nechali na holičkách lidové třídy, vykořistujeme je v špatných podmínkách, nemají sociální práva a to platí i pro ty lidi na druhém konci planety. Takže kolegové, chovejme se trochu důstojně vůči Větnamcům, chovejme se důstojně vůči e, vlastním voličům a od odmítněme tuto dohodu o volném obchodu, která vůbec není slučitelná s evropskými hodnotami. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Juřica na jednu minutu. Hoci Větnam nie je... Větnam sice není demokratická země, ale smlouvu s ním podporuji z následujících důvodů. V roce 2009 byl Větnam 32. největším dovozcem mezi, nebo ze zemí EU, do, do zemí EU v roce 2008 už byl na desátém místě. Tato změna probíhala a bude probíhat. Se smlouvou nebo bez smlouvy. Rozdíl je v tom, že pokud bude probíhat se smlouvou, dramaticky se zvýší šance, že se ve Větnamu díky smlouvě prosadí více demokracie. S odchodem Velké Británie z EU narostlo riziko zmenšení obchodního prostoru a tedy i potenciálu ekonomického růstu. EU navíc zůstává možnost uvalit sankce nebo dokonce odstoupit od smlouvy, kdyby se demokracie ve Větnamu nezlepšovala. Já věřím, že po deseti letech od podpisu těchto smluv bude Větnam o mnoho, o mnoho demokratičtější a bližší tržní ekonomice než je dnes. Bude bohatší, bude tam méně chudých, bude převažovat tržní ekonomika a lidská práva budou chráněna lépe, stejně jako životní prostředí. Děkuji. Děkuji a slovo má pan kolega Radačovský na jednu minutu. Eh, Drahý přátelé. Vážení přátelé, já budu podporovat dohodu uzavřenou s Větnamskou socialistickou republikou. A to z tohoto důvodu. 5.2.2020 jsem se zúčastnil konference v Bruselu za účasti představitelů Bangladéše. Ředitelka asociace oděvních výrobců a vývozců Bangladéše mimo jiné uvedla, přijetím dohod mezi Evropskou unii a Větnamem by Bangladeš přišel o vývoz textilí do USA zhruba v hodnotě 13 miliard ročně. Každému z nás je zřejmé, že Evropská unie je největším dovozcem oděvu z Bangladeše. Pokud Větnam jako hlavní konkurent Bangladeše získá nulová dovozní cla do EU, bangladešský podíl na trhu se výrazně zmenší. Věřím, že odpůrci dohod mezi EU a Větnamem nejsou ovlivněni velkými korporacemi, oděvním průmyslu. Všichni víme, jaké pracovní podmínky i pro malé děti při výrobě oděvů, které nosíme, jsou v Bangladeši. A je ještě jedna věc. Jsem jeden z mála europoslanců, kteří si pamatují válku ve Větnamu. Pamatuji si vesničku Milaj Tie Bien Phu. My jsme dlužní Větnamu, hrdinskému větnamskému lidu, uzavřít tuto dohodu. Neuzavřením této dohody bychom opět bombardovali větnamský národ. To je vše. Nyní má slovo pan kolega Simon na jednu minutu. Paní předsedkyně, tato dohoda mezi EU a Větnamem je důkazem toho, že dokážeme zavést ve světě evropské dohody přes obchodní doho- eh, standardy přes dohody. Znamená to velké zlepšení pracovních podmínek, zákaz nucené práce, eh, zrušení zákazu nezávislých odbojů a také mechanismus pařížské dohody. Je to obrovský úspěch. Kolegové ze zelených a z levice jsou v zásadě proti obchodním dohodám. Mají to společné s pravicovými populisty. Mimochodem, otázka, na kterou je třeba odpovědět teď, zní, jak chcete implementovat evropské standardy po celém světě. Přes projevy v tomto parlamentu, přes demonstrace, dopisy? Jediný realistický způsob, jak prosazovat evropský vliv po celém světě, při geopolitickém přesunu moci je přes obchodní dohody. Pokud budete hlasovat proti, budete muset vysvětlit, jak chcete realisticky dosáhnout našich společných cílů a současně se držet agendy, která izoluje a dává méně možností Evropské unii jako obchodnímu partneru. Děkuji, pan Danty, na jednu minutu. Děkuji vám. Vážený pane komisaři, údaje nám říkají, že v roce 2018 vzájemný eh, obchod mezi EU a Větnamem představovalo zhruba 40 milionů eur. To znamená, že už dnes je Větnam významným obchodním partnerem a každý den naši občané využívají výrobky vyrobené ve Větnamu. Tato dohoda může zlepšit obchodní vztahy i politické vztahy se strategickým partnerem ve velice důležité oblasti jeho východní eh, Asie a také může tedy nastolit jasná pravidla. Větnam v posledních letech eh, se vydal cestou významných reform, především v oblasti pracovního práva a také to pod mm, potvrdil dohodu s Mezinárodní organizací práce. Toto je ovšem jenom východisko. A eh, je třeba sledovat i vývoj v oblasti lidských práv, svobody vyjadřování, třeba aby Větnam učinil eh, konkrétní, konkrétní kroky v této oblasti. Obchodní dohoda eh, v tom může být důležitou pákou v rukách EU, může vyzývat Větnam, aby plnil své závazky dle dohody. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Charanzová na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, tohle bude první velká obchodní dohoda, kterou ratifikuje tento nový parlament, což vyšle několik pozitivních signálů. Za prvé, v čím dál protekcionističtějším světě z Evropská unie stále věří ve volný obchod založený na pravidlech. Za druhé, bude to pozitivní signál směrem k tomuto regionu, který se s námi zblíží. A za třetí, občané a podniky uvidí, že jsme odhodláni rozšiřovat lepší podmínky pro podniky, aby mohli vzrůstat, prosperovat a generovat pracovní místa. A bude to, dopad, bude to důkaz toho, že obchod má pozitivní dopad i na další oblasti. Mohl by zatlačit Větnam k nutným reformám pracovního práva. Bude-li existovat tento rámec, budeme mít způsob, jak se konstruktivně bavit mluvit o tématech od lidských práv až po životní prostředí. Tak jako u každé dohody bude zásadní implementace a můžete spoléhat na to, že eh, náš parlament odvede svou práci. Děkuji vám a nyní pan Campomenozi na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Musím použít správná slova, abych se vyjádřil k tomu, co říká Evropská komise. Je to lež, není to žádný místní rozvoj, žádný rozvoj větnamských podniků. Přispěje to jenom k delokalizaci evropských firm a velkých nadnárodních firm do země, jako je právě Větnam, a což je už eh, x rána pro odvětví rýže v Itálii. Je to opravdu hanebnost už to tady říkali mnozí, lidská práva nejsou v Větnamu dodržována, sociální standardy jsou velice nízké, je to xtá obchodní dohoda, která eh, podpoří eh, mzdovou konkurenci, povede to jenom ke slačování mest. Další slovo, které musím použít, je pokrytectví. Zelená dohoda, kterou vyžadujete od našich podniků, bude to stát hodně peněz, se nebude prosazovat ve Větnamu a Větnam tedy nejde tímto směrem. Eh, přestože eh, vyžadujete takovéto standardy třeba například i od Velké Británie, ale od Větnamu nikoli. Je to prostě mm, předmět eh, vaší obchodní politiky, kdy uzavíráte dohody se zeměmi, kde ochrana sociálních práv je zcela nedostatečná. Děkuji. Děkuji paní Hautala na jednu minutu. Paní předsedkyně, pane komisaři, dohoda mezi EU a Větnamem je bez pochyby důležitá geopoliticky – Větnam také udělal pokrok, pokud je o reformu pracovního práva, ale na druhé straně se mu nepodařilo pozměnit trestní zákonník, což by umožňovalo pracujícím ta práva využívat. Stále větší je útlak i v poslední fázi při finalizaci těchto dohod. Pokud parlament dá zítra svůj souhlas, bere na sebou velkou odpovědnost za to, aby jeho požadavky byly uplatněny v praxi, pokud je udržitelný rozvoj lidská práva a účast nezávislé občanské společnosti. Jak požaduje náš výbor pro zahraniční věci, komise a protějškové ve Větnamu, musí nastavit nezávislý mechanismus sledování lidských práv a nezávislý mechanismus pro stížnosti a opravné prostředky. A proto naše skupina zelení nemohou teď tyto podpory do, eh, do dohody podpořit. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Bělan na jednu minutu. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. FDA stejně jako IPA jsou skutečně velice ambiciozní dohody, nejambicioznější, jaké kdy Evropská unie uzavřela s rozvojovou zemí. Při vyjednávání těchto dohod komise sledovala dva cíle. Zajistit evropským podnikům co nejlepší přístup na větnamský trh a také zajistit velice druhou cenou věc v tomto regionu po Singapuru, jako budoucím regionu pro vyjednávání. A všechny tyto, oba tyto cíle byly dodrženy. Zacházíme dál, než jsou eh, závazky podle VTO v mnoho oblastí, jako je služby, netarifní bariéry a také práva k duševnímu vlastnictví, včetně zeměpisného označování. Ve všech těchto oblastech se Větnam také zavázal vzít na sebe další povinnosti, které zacházejí dál, než je to, k čemu byl povinen podle jiných dohod, stejně CPTPP, Tyto dohody ruší téměř všechna tarifní omezení pro obchod, jsou eh, vyvážené a bude to mít pozitivní dopad na ekonomiku EU i Větnamu. A EU bude mít více možností, jak zatlačit na Hanoj, pokud jde o lidská práva. A proto žádám, abyste podpořili tyto dokumenty. Děkuji. Děkuji, slovo má pan kolega Děry na jednu minutu. a Já vidím, že se tady dnes střetávají extrémy. Ti z vás, kteří jsou proti této dohodě, by se měli pořádně rozmyslet, co je naším cílem. Cílem je vytvářet příležitosti pro evropské podniky. Větší obchod by také eh, prospěl rozvoji větnamských občanů, mohli by také dodržovat naše standardy a rozšířil by se jejich svobody. Mílíte se, pokud máte za to, že EU je tady od toho, aby někomu kázala, aby dávala jiným zemím lekce místo respektu. Potřebujeme rozvíjet vztahy s našimi partnery, dialog. Potřebujeme sledovat závazky, které přispívají k vylepšení situace ve Větnamu v oblasti lidských práv a environmentálních standardů. Nesmíme se k nim otáčet zády. Proto tyto dohody stojí za to. Nechceme, aby evropské podniky měly přístup k veřejným zakázkám v Hanoi a Ho Chi Minh City – pokud to nepoškodí evropské podniky a Větnam. Komise by měla poskytnout praktické informace, aby evropské malé a střední podniky mohly plně využít tyto dohody. Děkuji. Eh, paní kolegyně Rodríguez Piněro na jednu minutu. Děkuji, eh, Vážený pane Hogané, dohoda mezi EU a Větnamem má strategický význam, protože to bude impuls pro naše obchodní e, vztahy s oblastí ASEAN a také proto, že Větnam má závazky v oblasti multilateralismu a udržitelného rozvoje, což je důležité právě dnes. E, dojednalo se ambiciozní snížení cel, posílená spolupráce a především závazná kapitola o udržitelném rozvoji, která definuje rámec pracovních vztahů s Větnamem v souladu s konvencemi MOP. Evropský parlament díky vlivu mé parlamentní frakce a také dalších frakcí dosáhl závazku a opatření ze strany větnamské vlády v oblasti pracovního práva a v oblasti lidských práv, tak jak je to specifikováno v pracovním programu. A chci poděkovat za úsilí větnamským úřadům, ale ještě je třeba toho hodně udělat a my socialisté jsme znepokojeni situací lidských práv, zejména pokud jde o základní svobody. Proto budeme bedlivě sledovat plnění dohody a žádám vás, pane komisaři, aby také vy jste přijímal vhodná opatření, abyste zajistil, že tato dohoda nepoškodí evropské zemědělce a především producenty rýže. Ale myslím si, že ta dohoda bude důležitým nástrojem pokroku a my ji podpoříme. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Karleskind na jednu minutu. Euh, Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, vážení kolegové, já bych chtěl podpořit eh, kolegu Bartolo, který byl zpravodajem za výbor pro rybolov. Je třeba bojovat proti nezákonnému rybolovu a tím zajistit eh, i dostatek eh, rybářské populace je také třeba zabránit nekalé konkurenci, která se objevuje. Větnam má žlutou kartu v oblasti nezákonného rybolovu, ale je třeba také zdůraznit snahu této země, zejména v rámci jednání, která dnes končí eh, o dohodě o volném obchodu. Také je třeba říci, že v té dohodě se výslovně uvádí, že smluvní strany budou aktivně bojovat proti nezákonnému rybolovu. Stačí to? Eh, a pokud to nestačí, musíme jít ještě dál a mm, připravit pojistky, jako například zručení preferenčních cel pro rybolovné výrobky. To znamená, že eh, v případě, že by tedy do budoucna byla žlutá karta, a takto jsme to upravili v našem pozměňovacím návrhu a já vás prosím o jeho podporu. Děkuji, slovo má pan kolega Krána, jednu minutu. Paní předsedkyně, dámy a pánové, obchod eh, z principu slouží oběma stranám. Jakožto zpravodaj pro Bangladeš a další země vím, že rozvojové země vzhlíží k Větnamu, který jako první rozvojová země má možnost vyjednat individuální obchodní dohodu, eh, aby se napojil na evropskou ekonomiku a mohl se rozvíjet. A právě proto je tato dohoda důležitá, protože mnoha rozvojovým zemím ukazuje šanci a cestu, eh, kterou by se měli pustit. A z tohoto důvodu eh, apeluji na souhlas s touto dohodou. Ta dohoda je vyvážená a reflektuje různé eh, postoje z tohoto parlamentu vůči obchodu s jinými zeměmi a v podstatě tím dáváme rozvojovým zemím evropskou nabídku na další rozvoj, aby v jejich vlastech zavládl blahobyt a nikoli k tomu, aby eh, se tito lidé museli obrátit na jiné země. Takže je to dobrá a vyvážená dohoda, která staví Evropu do pozitivního světla a právě tak staví do pozitivního světla obchod. Já prosím o souhlas s ní. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Gregorová na jednu minutu.

Paní kolegyně, já nechápu vaši argumentaci. Jste tedy eh, toho názoru, že získáme na, na autoritářské režimy větší vliv s tou dohodou nebo bez dohody?